budeme jednat o těchto záležitostech a já skutečně doufám a věřím, že velice brzo vyřešíme tento problém. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji vám. Děkuji vám, paní komisařko. Parlament jasně vyjádřil že pro nás je nejdůležitější solidarita a jsme také rádi, že nás paní komisařka podporuje. Tím končím tuto diskusi a nyní následují jednominutové projevy. Jako první Nikolaus Chuntis. Děkuji vám, pane předsedající, kolegyně, kolegové. Vy víte, že moje země Řecko se nalézá ve volebním boji. Před dvěma dny nás navštívil předseda Evropského parlamentu a kdy seděl pospolu s naším předsedou, tak ho zavolala paní, eh, referen, paní Merkel, která mu radila, aby se společně s volbami konalo referendum o tom, zdali se budou dodržovat podmínky, či Řecko opustí eh, eurozónu. A pan Schulz viděl, že takovéto praktiky jsou odsuzovány. Pane předsedo, my nyní očekáváme, že by se tady neměly šířit eh, pozice, které řekové již odmítli. Eh, je ale tak se nepostupovalo. Takovéto chování, takovéto vměšování porušuje demokracii nejenom v Řecku, ale v celé EU a já očekávám, že předseda Evropského parlamentu se k tomu vyjádří, vyjádří se k tomuto principu. Děkuji vám. Děkuji vám. Pan Landsbergis, prosím. <clears throat> Pane předsedo, milí kolegové kolegyně, viděli jsme, jak nefungovala naše parlamentní práce, když dokumenty, které již byly schváleny, byly v podstatě částečně staženy z programu konferenci předsedů, například rezoluce mezi EU a Azerbajdžánem. Žádná parlamentní pravidla nehovoří o tom, že by přijatá, přijaté dokumenty mohly být změněny, pokud jde o jejich podstatu někým jiným, jak k tomu došlo. Nyní ve Evropském parlamentu část mm, textu byla vyškrtnuta, údajně v souladu s článkem 216, který, který ovšem hovoří o něčem jiném, což by znamenalo, řekněme, korrigendum pouze nějaké lingvistické záležitosti, kdybychom zjistili, že po hlasování došlo k takové chybě. Ovšem, tomu tak v tomto případě nebylo a korrigendum, které e, jsme obdrželi po lhůtě, v podstatě je i legitimním, protože ta rezoluce je podle mě e, v platnosti, jelikož byla odsouhlasena Evropským parlamentem. Děkuji. Děkuji vám. Jako další řečník pan Kodislav Strn. Eh, amennyiben nincs itt, eh, Derek Vaughan következik. Mm, zdá se, že není přítomen, takže Derek Von. Thank you, uh, uh, president. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já vítám Eurofond, který navrhujeme pro nový finanční rámec po roce 2013 celé Evropské unii. Zde máme velké infrastrukturní eh, projekty, které potřebujeme pro nakopnutí ekonomického růstu a tyto investice potřebujeme mnohem více nyní než kdykoliv jiné období. Například u nás v mé zemi transport, infrastruktura, to vše musíme zlepšit například elektrifikace železničního propojení mezi západním Walesem a Londýnem, které toto propojení je velice důležité. Naše vláda to chce podporovat pouze do Cardiffu. Já doufám, že by to měli, nebo doufám, že to podpoří až do Swansea, protože to je velice důležité pro západní Wales a naši ekonomiku. Pokud to naše vláda nepodpoří, tak by měli spolupracovat i s velskou vládou a zajistit, aby tento projekt skutečně uzřel světlo světa. Měli by mít k dispozici plán B, který by například využil i prostředky z tohoto eurofondu, jakmile budou k dispozici. Hmm, děkuji vám moc krát. Paní Barancida, prosím. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. 9. května byl přijat manifest v Baskicku, ve kterém jde o e, evropský projekt. Potřebujeme Evropu, která se soustředí na občany a nikoliv na trhy. Chtěli bychom tedy mít alternativu ke globalizaci, tak aby e, nadnárodní společnosti nebyly rozhodující. Chceme mít evropskou hospodářskou vládu, která finanční systém e, vrátí ke jeho základním úkolům. Má být zajištěna sociální prosperita. Sníž snížení eh, dluhů, zlepšení konkurenceschopnosti. A zde je nutné se snažit eh, o produkci bez CO2. Dále musíme být nezávislí. Růst, eh, konkurenceschopnost, více dialogu, více společné dialogy. Jsme jednoznačně proti takovému kurzu, který diskriminuje menšiny. Je nutné posílit lidské lidská práva. Potřebujeme tedy novou Evropu, která by byla referenčním sociálním medolem a spravedlivá. Děkuji vám. Dalším řečníkem je Nikos Grigolegole za zelené, prosím. Děkuji vám, pane předsedající. V Řecku se v, současné době eh, se uplatňují ustanovení, proti kterým je společnost, ale bývalo by se mohlo také akceptovat něco, co by společnost více akceptovala. Například Řecko je vysoce závislé na dovozu ropy a také Řecko trpí krizí a také drahými dovozy. A je zde vysoký obchodní deficit v jedné oblasti je to tak, že se musí každý rok platit miliardové částky za dovoz ropy. A také v memorandu jsme se měli také vyslovit pro využívání obnovitelných zdrojů. To by také mohlo zlepšit finanční situaci a také situaci na trhu práce. A měla by se udělat změna refer- memoranda a měli bychom se ubírat touto, tímto směrem. Děkuji vám. A nyní pan Savarak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 Tak důvod je ten, že došlo k mítingu některých nasledovatelů Gorcu, to je politická unie, přišla Eh, tam ovšem policie zatkla několik účastníků a já i někteří mý spolupracovníci, eh, jenom protože podporujeme God, bylo s námi zacházeno jako s kriminálníky, protože podporují lidé naši unii, tak byli persekováni. Premiér je osobně zodpovědný za tuto persekuci, ovšem nemá dostatek odvahy a nechává ostatních, aby jednali za něj. Evropská unie ignoruje mé signály, které jsem, které jsem vyslal tímto směrem na naše vláda bojuje proti, naše vláda potlačuje práva svých odpůrců, toto není demokracie. Já si myslím, že by to mohlo vést dokonce i ke ztrátám na životech mých spolupracovníků. Proto eh, eh, žádám, aby evropské eh, politické strany přišly s konkrétními kroky, protože pokud vláda proti svým odpůrcům, bude postupovat tímto způsobem, budete za nás bojovat nebo vám žádat o azyl, pokud nás Brusel nebude chránit proti diktátorovi, kam máme jít, do Moskvy nebo do Washingtonu nebo dokonce do Pekingu. Toto skutečně je záležitost, ke které dochází v Bulharsku v současné době. Děkujeme a slovo má pan Kelly. Dohoda o fiskální stabilitě by eh, byla v tuto chvíli neúplně vhodná před referendem 31. května. Já bych rád využil tuto příležitost a oznámil nedemokratičnost této eh, rozpravy, protože eh, v rozsudku Mekelen se objevuje vážné, vážné porušení demokracie tím, že by se určitým novým způsobem připravila půda pro volební kampaně, což představuje nové možnosti pro ovlivňování referenda, které vždy k tomuto vybízí některé složky. Je to absurdní nedemokratická, nedemokratická situace, která zohledňuje eh, spíše mocenské zájmy, podobně jako tomu bylo v roce 2009, kdy se hovořilo o eh, reformě o elektromagnetických eh, spektrech. A stejní lidé by teď dostali příležitost, hovořím o panu Gendym a dalším, kteří chcejí, chtějí spolupracovat s ruskými podnikateli, zakládají s nimi společnosti ve Švýcarsku, která se, konkrétně ta jedna společnost jmenuje Karimkon SMG, což by narušilo stabilitu hospodářství v Irsku. Na webu se uvádí, že tato firma představuje e, bezpečný přístav pro finanční prostředky ve světě postiženém finanční krizí. Eh, což je kontext, který je stále důležitější v eh, kontextu evropské velmi křehké ekonomiky a v kontextu tohoto hospodářského sektoru. Já si myslím, že takováto platforma to pro pana Gabdího je zcela nedemokratická, zejména když zohledníme, že 11 z 12 europoslanců irských eh, jsou touto iniciativou zcela ignorováni. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Következő felszólaló Maria Koppa asszony. Další řečnice Maria Koper. Děkuji. Vzhledem k volbám, eh, které se budou konat 17. Eh, června a vzhledem k tomu, že jsou nejdůležitější, je potřeba zajistit, aby se lidé vybrali zodpovědnou vládu, která je vyvede z krize a aby nedostali prostor populisté a lidé, kteří nabízejí snadné odpovědi. Je to čas velkých dilemat pro naše voliče a je důležité se těmito tématy zabývat. Evropská Evropská unie však nevždy pomáhá komentáři, které činí. Například návrh paní Merklové pro šéfy řeckých stran, eh, který se týkal referenda ano, ne o euru, eh, které by se mělo konat ve stejný den jako volby. Tento návrh přichází alespoň o rok později, protože tato vláda nemůže navrhnout referendum vzhledem k tomu, že vlastně nemáme žádný parlament, který by tuto myšlenku schválil. Nelze eh, zkrátka takovouto věc udělat, protože si to někdo přeje. Když PASOK chtělo, chtěla referendum před několika měsíci, vyvolalo to takovou vlnu reakcí z eh, zahraničí, a v první řadě těchto námitek samozřejmě i tehdy stála právě paní Merklová. Je důležité, abychom zajistili, eh, že to nebude vypadat, že zde dochází k určitým interferencím do záležitostí jiné země. Řecko potřebuje pomoc, ne hrozby. Děkuji mnohokrát. Nyní Pansky Skinakakis. Kýre proedre, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Proběhla zde rozprava o možném vystoupení Řecka z eurozóny, možná i z Evropské unie. V podstatě mluví více lidí, než by mělo v těchto věcech. I před těmito řeckými volbami, které se teď plánují, se Řecko dostává do fáze krize. Teď je potřeba podívat se nejen na hospodářské aspekty, ale také na aspekty sociální a geopolitické a na případné dopady takovéto, takovéhoto kroku. Pakliže rozdělíme řeky na pro- a antievropské, uvidíme dosti jednoznačně, zda budou hlasovat pro nebo proti politickému systému, který dovedl Řecko do takové situace, v jaké se nyní nachází. Je potřeba, abychom se snažili pomoci produktivnímu Řecku. Řecko si totiž nezaslouží situaci, ve které se nachází. V posledních několika letech ty kroky, ke kterým došlo k Řecku, eh, byly dosti problematické, pokud jde o zvyšování řecké produktivity. Zejména hovořím o aktivitách v průmyslovém sektoru. Jsou zde konkrétní lidé, kteří jsou za tuto situaci zodpovědní a je potřeba je k zodpovědnosti dohnat. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Salavrakovs. Děkuji. Rovnováha mezi růstem a úspornými kroky v rámci evropského finančního, finančního systému eh, vede evropské eh, lídry k tomu, aby vyvíjeli na Řecko neustálý nátlak, jak v oblasti uspořádání voleb, tak eh, v oblasti hospodářské soutěže a tržní situace. Tvoří se neustále prázdné, prázdná místa více nezaměstnaných a když vidíme volby v Německu, ve Francii, eh, prezidentské volby eh, v této zemi, tak vidíme, že lidé opravdu odmítají politiku úspor za každou cenu. Eh, Německá rozpočtová disciplína už pomalu povoluje, což bude mít význam pro e, evropskou soudržnost, pro evropské přežití, pro přežití evropské měny. Musíme zajistit, aby evropští ti občané, jejich názory a přání byla respektována. Z důvodu principu solidarity musíme vyhledávat reálnější řešení například tím, že vydáme euroobligace. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Jako další pan Tiady Filites. Děkuji.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 země je okupována už dlouhou dobu. Máme velký počet, velké množství irigačních systémů, jež financuje Evropská unie v jiných členských státech a ty byly zničeny Izraelem. To, co tedy financuje Evropská unie, například eh, farmářské komunity, domy, je systematicky ničeno za posledních deset let. Izraelští eh, osadníci ničí palestinský majetek a už se to sečetlo na 500 milionů eur. Musíme zamezit evropské expanzivní politice, protože neustále se zvyšuje nebezpečí dalších neblahých následků, nebezpečí ohrožení prostředků evropských poplatníků. Nezapomínejme, že jsou to evropské daně, z nichž to všechno jde. Děkuji. Jako, jako další pan Cortis Astra. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové. Stále více případů známe ve Španělsku eh, ukradených eh, dětí mezi eh, 200 tisíci až 300 tisíci dětí mezi 80. a 90. lety. Eh, skut, eh, prostě mm, mm, do toho byly zapleteny církve, lékaři, úředníci, celé sítě, které kradly děti republikánským dětem, aby je dali dětem konzervativců. Nakonec se z toho stala čistě ekonomická záležitost, jak to definoval jeden sociolog Mm, protože prostě jakmile byla matka bez prostředků, e, bylo jí odebráno dítě. A teď zhruba před, týdn, před rokem se začalo díky fungování společnosti, která se jmenuje Ukradené děti, zkoumat, e, jak, kde jsou tyto děti, jaký byl jejich osud. A chtěl bych této společnosti poděkovat. Je třeba, aby Evropská unie pokračovala potíráním boje proti prodávání osob, protože stále ještě řada rodičů se nesetkala se svými dětmi. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Pan Andrej Brons. Děkuji snažit se zachránit nějakou zemi od dluhu tím, že jejich lid je hnán do šetření a do nezaměstnanosti, se ani tak neliší od britské politiky 19. století, kdy byli dlužníci zavíráni do vězení. Tím, že zvyšujeme požadavky na Řecko, jak můžeme tuto zemi odlužit? Kvantitativní tištění peněz možná zvýší poptávku, ale neodluží, nezvýší výrobu a pouze podpoří inflaci. Musíme pracovat na na principu toho, že co je fyzicky možné, musí být možné i finančně. Pokud jsou například infrastrukturní úkoly, které musí být provedeny a stavbaři jsou nezaměstnaní, tak je musíme zaměstnat. Lze zamezit inflaci? Ano, pokud spozdíme platby dělníkům do doby, než bude projekt dokončen, eh, tak se to dá zvládnout. Vytváření peněžních prostředků není inflační, pokud je časově i kvantitativně zvládáno. Děkuji. Jako další pan Gutieri. Grazie, prezident. Fl-ewwel ta' Mejju madwar l Děkuji mnohokrát. Nedávno jsme oslavili 1. máj, což nám připomíná to, čeho dosáhli dělníci a pracovníci po celém světě. Momentálně je tato hodnota však ohrožována vládami, které zavádějí fiskální disciplínu a e, šetřicí programy, e, čímž v podstatě uvalují dodatečnou zátěž na ramena pracovníků a jejich rodin. E, finanční krize se nyní stala sociální krizí. Potřebujeme dělníkům naslouchat, musíme musíme být jejich hlasem. Oni od nás v celé Evropě očekávají více příležitostí k zaměstnanosti, vyšší investice a všechno, co podpoří pracovní příležitosti pro mladé v Evropě. To je jejich právo. Evropa dosáhla eh, vrcholu v této oblasti. Eh, není schopná transformovat své nezaměstnané do zaměstnaných. Evropská rada ani komise nám odpověď na nezaměstnanost neposkytne. Právě proto podporuji návrh Evropského parlamentu na záruky pro mladé lidi, které poskytují všem mladým lidem záruku v tom smyslu, že budou mít právo na práci, že dostanou školení, dodatečné školení a práci nejpozději po čtyřech měsících nezaměstnanosti. Je to důležité v politicko-sociálním kontextu, aby tato e, garance mohla být financována Evropským sociálním hospodářským fondem. Děkuji. Děkuji, paní Suza. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, mm, řecký lid bude volit pro svůj život a pro svou budoucnost a jistě to přispěje i k budování Evropy. Deklarace a prohlášení pana Trešeta jsou naprosto neakceptovatelné z jeho titulu eh, předsedy eh, Evropské centrální banky hovořil eh, o Řecku, ale politika přísných úspor údajně podle něho by měla být spravována komisařem z Bruselu. To je naprosto nepřijatelné. Je to vydírání. E, Evropa je společenstvím demokracie a tady platí solidarita mezi národami a nemůže to být nucené shodnutí, které by nám bylo vnucováno. Proto vám všem, páni poslanci, paní poslankyně, prej otázku co pak byste byli schopni akceptovat toto koloniální vládnutí. Myslím si, že vaše opět by byla jasná, že byste volali po demokracii. Děkuji. A nyní pan Cornelio Vladim Tudor. Doamnelor și domnilor, zi și noapte pe planetă se întâmplă grozăvii care șochează. Câinii violenței au fost... Každý den, pane předsedo, jsme svědky šokujících událostí ve světě. Například uh, psy, kteří koušou bezbrané, například Vidžu Christian Pop, 38 let starý, byl ve vězení v Itálii, byl v izolačním eh, vězení, pak eh, se snažil stávkovat ehm, a hladovku začal, po, 15, eh, po 50 dnech pak eh, zemřel. Eh, Taková to nelidské, nelidská situace a nelidské zacházení se objevuje i proti například aktivistům z oblasti ochrany životního prostředí. Vidíme dokonce nasazování um, útočných jednotek, které pošlapávají ženy, děti, mladé, uh, starší občany, kteří se nejsou schopni bránit, kteří prostě drží v ruce květinu. Te, tito političtí partizáni si myslí, že um, se eh, tím hájí státnost, ale lid má pravdu. Ehm, nejde o to, kdo dělá politiku jako oficiální činitel. Hitler nezemřel proto, aby se znovu zvedala jeho hlada. Děkuji. Eh, pan paní Padopul. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Demokratické volby v Řecku, Finsku a Francii ukázaly, Eh, jak občané protestují proti úsporným opatřením a jak jsou recepty, které zde v Evropě používáme, zastaralé, tedy ty, které používáme ve jménu rozpočtové konzolidace. Objevuje se nám zde touha po změně. Tato touha přichází z Francie a dává naději všem těm, kteří doufají, že tyto neoliberální politiky budou brzy ukončeny a že na otázky, na které se lidé ptají, to znamená na solidaritu a na růst, bude konečně poskytnuta odpověď. Já doufám, že 17. června řekové zvolí vládu, která zvolí zůstat v eurozóně vzhledem k negativním důsledkům, jaké by mělo vystoupení z ní na všechny vlastně jižní země Evropské unie a na celkový finanční systém Evropské unie. Komentáře paní Merklové a dalších šéfů vlád Eh, směřované proti řeckému lidu jsou zcela nemístné. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Pan Ferreira. Obrigado. Presidente, em Portugal nas últimas semanas consumou-se mais. Děkuji, pane předsedo. V Portugalsku eh, v minulých týdnech uh... Ehm, došlo k agresivnímu paktu proti naší země a našemu lidu. Ehm, modifikace pracovního a sociálního práva seškrtala práva pracujících lidí a oslabilo již tak sociální eh, systém v Portugalsku. Ehm, eh, to znamená, že tady by mělo dojít eh, k práci takřka eh, zdarma. Omezila se mm, práva odboru, kolektivní práva. A to znamená, že pracující v Portugalsku přijdou o mnoho peněz. V současné době se zřejmě škrtne 90 tisíc pracovních příležitostí stále ještě není pozdě, abychom zvrátili tuto cestu a rád bych tady znovu stvrdil, že tisíce lidí zase vyjde příští sobotu do ulic. Děkuji mnohokrát. A nyní jsme, nyní jsme vyčerpali seznam řečníků a dostaneme se k dalšímu bodu na programu jednání. E, tím jsme ukončili tedy